Dámy a pánové, usaďte se, prosím. Prohlašuji zasedání přerušené 23. června za znovu zahájené. Po dohodě s eh, představiteli frakcí jsem svolal toto mimořádné zasedání podle článku 100